a dávám eh, slovo eh, za eh, radu paní Lukačevské klanině. Vážená paní předsedající, vážení poslanci, dámy a pánové, debava o, debata o Srbsku. Já se omlouvám, vstupuje paní předsedající. A hovoří rada, kole, vážení kolegové. Děkuji, paní předsedkyně. Pokud je o Srbsko, ráda bych zdůraznila několik věcí, které mm, také eh, jsou eh, odraženy ve vašem usnesení. Rada ve svém usnesení z roku 2014 přivítala zahájení přístupových vyjednávání se Srbskem 21. ledna 2014 a, a průběžný nebo probíhající screening. Eh, s počátkem přístupových vyjednávání Srbsko se posunulo na novou e, metu ve svých přístupových, e, ve svém přístupovém procesu. E, Rada zdůraznila úroveň připravenost srbské vlády, kterou zatím prokázala. Silné odhodlání je velice důležitá součást jednavacího procesu o vstupu EU v jakémkoliv státu protože se jedná o náročný a dlouhý proces. Ambiciozní program a hospodářských a sociálních strukturálních reform jsou jasným projevem eh, této snahy. Eh, v souladu s novým přístupem eh, byla, byly stanoveny stupní cíle, které se promítají do příslušných akčních plánů. Rada a konstatuje, že tyto záležitosti se řešily už v rané fázi vyjednávání. Jedná se o základní hodnoty Evropské unie a tyto kapitoly i jednotlivé jsou správně zařazeny na počátek přístupového procesu, neboť se týkají fakticky všech sektorů přístupových vyjednávání. Pokrok v těchto kapitolách eh, je tedy eh, třeba dosahovat současně s eh, celkovým pokrokem vyjednávání. Také vítáme pokrok učtěný v minulém roce, včetně reform o veřejné zprávě, soudních reform a boji s mm, korupcí a organizovaným zločinem. Srbsko se aktivně, mm, aktivně účastnilo v regionální spolupráce v eh, orgánu činných trestním řízení. To také eh, přispělo k boji s organizovaným zločinem. Rada eh, pozvuzuje Srbsko, aby i nadále pokračovalo ve svých reformních snahách. Vytrvalé snahy jsou třeba k zajištění nezávislého soudnictví a k dosažení slušných výsledků v boji s korupcí a organizovaným trestným zločinem plné uznávání základních práv, všetně eh, ochrany eh, nejzranitelnějších eh, skupin, zejména Romů je třeba zaručit. Legislativa o ochraně menšin musí být efektivně implementována a nakládání s menšinami by mělo být nediskriminační. Je také třeba zvláště věnovat pozornost eh, řešení diskriminace na základě sexuální orientace nebo uh, identity. Jsou tady uh, určité obavy, uh, pokud jde o um, celé, uh, pokud jde o úplné vyjadřování mínění, svobody mínění. A rozhodně budeme podporovat vytvoření prostředí, eh, které bude podporovat svobodná, svobodný projev a svobodná média. Dále je třeba eh, zlepšit eh, podnikatelské prostředí, je třeba věnovat pozornost reformě veřejné zprávy a podpoře hospodářských a sociálních reform k obnově fiskální udržitelnosti a, a, a podpoře růstu a zaměstnanosti. V tomto ohledu Rada vítá přístup komise k zaměření se na posílení konkurenceschopnosti. Mělo by to být významným příspěvkem k splnění koreňských kritérií. Důležitou součástí integračního procesu Srbska do EU je regionální spolupráce a dobrá sousedská spolupráce. V tomto ohledu eh, Rada vítá eh, eh, aktivní a konstruktivní zapojení Srbska do regionální spolupráce účastí v regionálních iniciativách, jako je proces spolupráce v jihovýchodní Evropě a také Rada a regionální spolupráce a také eh, posílení bilaterálních vztahů s eh, dalšími eh, zeměmi západu balkánského regionu. Navíc Srbsko musí zachovávat aktivní a konstruktivní z účast v procesu normalizace vztahu s Kosovem, který zaznamenal zásadní pokrok. V tomto ohledu bych přivítala obnovení dialogu na vysoké úrovni 9. Eh, února a ukončení dohody o mm, spravedlnosti a justici eh, a soudním systému v eh, Kosovo. Normalizace vztahu s Prištinou a plná implementace bruselské dohody a dialogem na vysoké úrovni jsou přímo svázány s dalším eh, momentem eh, v eh, přístupových vyjednáváních Srbska. Rada bude i nadále sledovat trvalé angažma Srbska, trvalé odhodlání Srbska v tomto procesu, včetně implementace všech zatím dosažených dohod v dobré víře. Srbsko, tak aby Srbsko a Kosovo mohli i nadále pokračovat ve své cestě do Evropské budoucnosti a neblokovali se navzájem. Je třeba ukončit, eh, tedy dělat eh, pokrok eh, v tomto těch jednotlivých věcech, stejně i jako pokrok v celkovém vyjednávání. Vážení poslanci, Rada také vyzvala Srbsko, aby postupně se přibližovalo k společné zahraniční bezpečnostní politice EU. Je to velice důležité, zejména v dobách jako od dnes pro země, které chtějí vstoupit do EU, aby ukazovali své odhodlání ve prospěch společných evropských hodnot. V neposlední řadě by Srbsko také mělo i nadále spolupracovat s EULEXem a aktivně přispívat k plnému výkonu mandátu EULEXu. Lagarda eh, se těší eh, na příští zasedání přístupové konference a, na otevření prvních vyjednávacích kapitol eh, se Srbskem. Děkuji vám za pozornost. And uh, now give the floor to... Nyní má slovo pan komisař Hahn. Thank you, Mrs. President, uh, State Secretary, Honorable... Děkuji. Uh, paní státní tajemnice, nejdříve chci poděkovat eh, Davidu Max Alistorovi za usnesení a o zprávě o pokroku Srbska. Je to velmi komplexní a vyvážené hodnocení pokroku Srbska na cestě k EU v souladu se zjištěními eh, zprávy o pokroku z naší strany z roku 2014. Eh, je třeba pozitivně představit tento pokrok a Těšíme se na zahájení prvních kapitol vyjednávání, jednání běží a země se zavázla k obtížným reformám a učinila dlouhou cestu na, v oblasti normalizace vztahu s Kosovem, což je klíčové pro stabilitu v regionu. Proces screeningu běží podle plánu a měl by být dokončen do konce měsíce. Vyjednávací tým Srbska prokázal nasazení a profesionalitu a jednání v radě o zprávách o screeningu budou pokračovat během celého roku. Nyní Srbsko musí splnit některé klíčové oblasti, včetně právního státu a normalizace vztahu s Kosovem, což je třeba řešit záhy v procesu vyjednávání v souladu s vyjednávacím rámcem, pokračování dialogu na vysoké úrovni před jedním měsícem po téměř roční přestávce je klíčové dohoda o justici v Kosovu by měla být dokončena. To je vítaný vývoj. Pracovní skupiny se setkávají a pokračují v oblasti realizace na obou stranách a věříme, že to přinese výsledky. Je, až bude dostatečný pokrok vyhodnocen, bude možné pokročit s kapitolou 35 a věřím, že se to stane v blízké budoucnosti probíhá i rozsáhlá práce v oblasti právního státu a věřím, že dospějeme k udržitelným akčním plánům. Také věřím, že to přispěje k zahájení kapitoly 23 a 24 do konce letošního roku. Srbská vláda by měla také zajistit, že pokrok nebude ohrožován tím, že bude vnímán jako zasahování do práce kanceláře ombudsmana anebo ústupy v, roce, v oblasti svobody médií, což je bezpodmětně nutné pro cestu k Evropské unii. To je sdělení, které neustále předávám mým srbským partnerům, zejména premiéru Vučičovi, se kterým jsem v pravidelném kontaktu. Současně bychom měli být opatrní, abychom nepředávali požadavky, které nejsou upraveny v AKI EU nebo ve vyjednávacím rámci. V tomto směru je důležité, aby bilaterální spory nenarušovaly celkový proces přistoupení. Komise se nadále zavázala k podpoře Srbska na cestě k EU a vážím si toho, že Evropský parlament je na stejné linii. Děkuji. Děkuji, pane komisaři. A nyní se znám řečníků. Prvním řečníkem je David McAllister na dvě minuty. Paní předsedající, dámy a pánové, jako nový stálý zpravodaj pro Srbsko je pro mě ctí představit usnesení o zprávě o pokroku za rok 2014 a chtěl bych přivítat paní Jadránku Jaksimovič, ministrině srbské vlády, která má na starosti evropské záležitosti a která je dnes s námi. Toto usnesení vysílá dvě základní sdělení. Za prvé, Srbsko je na cestě k Evropské unii. A když se podíváme na rok 2014, byl to důležitý rok pro Srbsko. Zaha- oficiální zahájení jednání o přistoupení 1. ledna. Až jsem přesvědčen, že premiér Vučić a jeho vláda prokázali závazek se vyrovnat s evropskými požadavky provádějí ekonomické reformy a to si zaslouží naši úctu a podporu. V posledních měsících srbský parlament schválil významné zákony o whistleblowerech, o médiích, o privatizaci, o pracovně právních otázkách, o úpadku a to je pozitivní vývoj. Nicméně důkladná realizace legislativy i politik zůstává klíčová pro úspěšný proces integrace. Za druhé, zásadní nasazení je důležité a považuji za základní otázky právní stát, ekonomické řízení, reformu veřejné zprávy a uvedení do souladu s politikou i zahraniční politiku a vztahy s Kosovem jak dlouho bude jednání o přistupení trvat, v první řadě závisí na schopnosti Srbska provádět udržitelný pokrok, pokud jde o program reform. A jsem přesvědčen, že tento pokrok může být splněn. Vlak z Běhradu je na cestě do Bruselu. Podpořme Srbsko, aby zůstalo na této evropské cestě. A konečně chci poděkovat stínovým zpravodajům za plodnou spolupráci bylo naším cílem představit realistickou, spravedlivé a vyvážené usnesení a to se nám snad podařilo. Děkuji mnohokrát. Děkuji a nyní dalším řečníkem je paní Fajon na dvě a půl minuty. Chvála za besedo, spoštovaní kolegice in kolegy. Vážená paní předsedkyně, drazí kolegové, vážený pane komisaři, já jsem vždy velice spokojená, když vidím na stole dokument, který nese pozitivní signál a který inspiruje nás k optimismu. Chtěla bych poděkovat Davidovi McAllisterovi a chtěla bych poblahopřát Srbsku k tomuto úspěchu a vítám tyto důležité kroky a zůstávám také optimistická z hlediska budoucnosti. Zároveň jsem znepokojena, když sleduji mm, některé tlaky, které jsme v poslední době zaznamenali a které souvisejí s otázkami, které v podstatě mm, nepřekračují bilaterální vztahy e, se sousedy Srbska. Já si myslím, že Srbsko musí především revidovat, novelizovat e, svoje zákony z hlediska válečných e, zločinů je nutné zde uplatnit eh, všeobecnou jurisdikci, která platí mezinárodně z hlediska těchto válečných eh, zločinů. Evropské země mají tuto legislativu a komise má stejný názor na tuto věc. Navíc eh, tato legislativa je mnohem účinnější a umožňuje soudit osoby, které by nebylo možné soudit, pokud by tato legislativa neexistovala. Takže chci, abyste hlasovali proti pozměňovacímu názoru číslo 3. Chtěla bych vám připomenout nedávné události. My jsme zde diskutovali o usnesení, které mělo podobné důvody, ale nebylo mm, účinné. A už při té příležitosti jsem prohlásila, že by nebylo dobré eh, toho využívat a snažit se eh, jak si bodovat eh, mm, z hlediska národního měřítka. Srbsko má velkou odpovědnost na západním Balkáně a Srbsko na sebe vzalo tuto odpovědnost za zlepšení vztahu v tomto regionu. A v tomto smyslu je nutné zdůraznit principiální dohadu o normalizaci vztahu s Kosovem. Chtěla bych také podpořit jednání co nejkratší dobře. Budu v Bělehradu v blízké budoucnosti a hlavně musíme zdůrazňovat nezbytnost normalizovat vztahy s Kosovem. Přijímáte modrou kartu, paní Fajon? Ano. Prosím, máte slovo na tři da Paní Fajon, z vašeho výkladu se zdá, že si nejste vědoma toho, že Srbsko převzalo univerzální jurisdicky se vztahuje také na vaše občany a zdá se, že tento čin není nic eh, mimořádného z hlediska mezinárodního práva, protože pokud se to týká i slovinských občanů, Děkuji mm, kolegyně za tuto otázku, kterou jsem očekávala. Hovoříme o zákonu, který se týká válečných zločinů v Srbsku. My jsme eh, naprosto jasně určili podmínky pro vyjednávání, které se týkají kapitoly 23 a 24. Takže eh, tato eh, změna Eh, zákona v Srbsku by byla velice nebezpečným precedentem. Musím říci, že soudci eh, mají eh, takový přístup, že vše, co se týká univerzální jurisdikce, nemůže být výlučné. Pane kolegy, Porno. Vážený uh, pane komisaře, uh, pane McAllistře, uh, eh, uh, vaše zpráva je velice vážená a objektivně odráží vývoj v Srbsku. Bez pochyby. Dochází k pokroku, je tady připravenost k dialogu, ale je tady také celá řada problémů, nejenom vnitřní problémy, jako je svoboda médií, svoboda vyjadřování, Dalším problémem jsou bilaterální vztahy se, se sousedními zeměmi. Dále tady eh, zůstávají otevřené nedořešené problémy s Chorvatskem. Některé eh, zákony, které jsou přijaty, nejsou implementovány. Například povinnost eh, nabízet školní vzdělávání v bulharštině. Pane komisaři, tyhle otázky je třeba nadnášet a Srbsko je musí řešit, pokud chce být na, evropskou, na evropské cestě. Dalším řečníkem je pan Weigl. Děkuji. Jménem eh, ALDE bych chtěl podpořit to usnesení, o kterém jednáme. A chtěl bych eh, poděkovat za velmi vstřícnou práci, která tady eh, proběhla ze strany našeho zpravodaje, pana Mekalistera, který mm, uvedl velice přesvědčivé argumenty z hlediska pozitivního vyhodnocení snah, ke kterým došlo ve Srbsku. Pokrok je zjevný a jsme tomu rádi. A reformy jsou účinné a evropská eh, perspektiva je dosažitelná pro Srbsko. Usnesení zdůrazňuje některé oblasti, kde je nutné ještě zintenzivnit eh, tyto snahy, zvláště justice, boj proti korupci, stabilizace legislativy oblasti hospodářství, právní jistoty a také v oblasti eh, menšin, LGBT a svobody vyjadřování a médií. Srbsko je významná země, je to důležitý faktor pro regionální stabilitu. Děkuji. Naším příštím řečníkem na minutu a půl je pan Ransdorf. Děkuji, paní předsedající

Děkuji naším příštím řečníkem na minutu a půl je pan Šoltés. Za besedo. Eh, Tudy sám by se želil. Děkuji za to, že jste mi udělal slovo. I já bych chtěl poděkovat eh, panu Mekalisterovi eh, za jeho vynikající zprávu o pokroku v Srbsku. Zvláště mm, bych chtěl pochválit vynikající spolupráci a také mm, jeho střícnost vůči kompromisům a také za kvalitní diskuse. Je to kvalitní dokument a podporuji ho. Musím říci, že Srbsko realizovalo eh, celou řadu důležitých kroků eh, v minulosti. Realizovalo reformy a my skutečně jsme svědky těchto snah Srbska také v eh, soudní oblasti. I zde je snaha zajistit nezávislost justice, protože to je také důležité pro, státní, eh, pro právní stát. Vzhledem k tomu, že v Srbsku existuje eh, korupce, eh, je nutné zde mít postupy boje proti této korupci, ale je to něco, co ještě bude určitou dobu trvat. Jsem přesvědčen, že Srbsko bude pokračovat v realizaci svých reform a bude se snažit o zajištění větší transparentnosti a jsem zvláště spokojen e, tím, že zde proběhla dobrá práce komise, která musí zaručovat transparentnost. Tato práce byla efektivní. Je velmi důležité mít zajištěnou efektivní kontrolu využívání veřejných prostředků. Také jsme viděli ve zprávě, Eh, účetního dvora, že tyto snahy eh, se opírají o eh, skutečnost. Nicméně je tady ještě mnoho lidí bez práce, je tam mnoho potíží s mladými, také se zajištěním mediální svobody. Zvláště toto poslední téma bylo velmi často uváděno, dostávám mnoho e-mailů v této oblasti ale o tom jistě budeme hovořit. Děkuji, teď na minutu pan Carver. Děkuji, paní předsedající neoimperialistický snaha o expanzi do bývalou Jugoslávii zapadá do celkového obrazu. Ukazuje to že třeba, eh, aby se, pr- eh, aby se Srbsko zapojilo eh, do celkové politiky zahraniční EU. Podívejte se na katastrofální situaci s Ruskem, ale podívejte se také na, ta, na ty vazby, které má Srbsko k Rusku. Srbsko je dalším pěšákem v globálním boji s Ruskem. Kdybyste měli jakýkoliv smysl pro diplomaci, tak už byste vůbec nešli do další konkurence, ale k směřování a spolupráci. Místo toho, abyste ze Srbska udělali další komisi, kolonie komise, tak je eh, možné z něj udělat vhodného eh, zprostředkovatele v tuto chvíli, eh, v tuto chvíli, která je tak citlivá pro bezpečnost v, za východní Evropě. Děkuji. Přijmete modrou kartu? Ano. Já bych vám chtěl položit eh, jednu otázku. Víme, že eh, Rumunsko je mm, ortodoxní zemí, tak eh, si klademe otázku, zda bychom měli mít stejný postoj například vůči Rusku a akceptovat vše, co pochází z Ruska? Děkuji, kolego. Já tady říkám, že my všichni chápeme, jak citlivá ta situace vůči Rusku a Eh, je a ve vztazích eh, k EU. Jedná se o skvělou příležitost využít Srbsko i jako zprostředkovatele a já se opravdu, eh, se opravdu bojím tím, že Srbsko by se dostalo do Evropské unie nakonec, tak bychom nakonec hráli Putinovi do rukou a dali šanci být ještě agresivnější. Děkuji. Naším řečníkem na minutu je paní Morvaj. Děkuji. Pro mě tato zpráva o Srbsku by byla důvěryhodná jenom, kdyby eh, obsahovala bod po bodu eh, seznam eh, individuálních a kolektivních lidských práv, která by Srbsko muselo zajistit pro historické etnické menšiny, například pro 300 tisíc etnických Maďarů nebo Judině bez eh, eh, čehož bychom eh, řekli, že ne, Srbsko nemůže vstoupit do Evropské unie. Já ti myslím, že bychom měli si vymínit, že Srbsko musí zajistit plné právo na sebeurčení regionální autonomii na základě Softrelova modelu, protože v Evropě bychom se měli už držet určitých modelů a hodnot, plnohodnotné eh, využití svých eh, jazyků. A potom, pokud je o privatizační proces, tak nevím, jestli eh, komise ví, že se tam ruší maďarské kanály televizní vysílání, protože jsou privatizovány. Prosím, něco s nimi dělejte. Měli byste zajistit také nediskriminaci a rovné zacházení s Maďary ve Vojvodině. Já tady mám celý eh, seznam požadavků a dám je panu komisaři. Děkuji vám a nyní dostává slovo pan Kukan na minutu, ještě než si vezmete eh, slovo. Vím, že tady eh, chcete klást modré karty, ale vy jste na seznamu řečníku, takže modré karty budou pro ty, které, kteří to nemají. Děkuji, paní předsedkyně. Srbsko dobře pokračuje a já jsem rád, že tady máme dobrou vyváženou eh, objektivní zprávu pana McAllistera, která to uznává. Eh, je důležité, aby tady existovalo eh, velké odhodlání vůči tomuto procesu nasazení na jeho implementaci a doufám, že Srbsko i nadále posílí své pozice. Myslím si, že správně tady vyzýváme k zahájení vyjednávání ní o jednotlivých kapitolách bude eh, velice důležité, aby Srbsko pokračovalo ve svém reformním procesu. Viděli jsme tady eh, obtížný eh, začátek hospodářských a sociálních reform a očekáváme trvalý pokrok v reformě soudnictví. Chci zdůraznit, jak je důležitá nezávislost některých institucí, jako je veřejný ochránce práv, a nebo také vyřešení otázek takzvaného zneužívání služebního postavení. Srbsko eh, musí eh, trvat, eh, tedy vytrvat ve svém dialogu s Kosovem. Pokračování v tomto procesu je důležitým klíčem ke stabilitě v regionu. Děkuji. Děkuji a teď na minutu dostává slovo pan Frunzulica. is a neighbor country of... Rumunsko je sousední zemí a mohu říct, že máme dlouhou tradici přátelství s touto zemí a podporujeme výhledy v Evropské unii nejen v Srbsku, ale ve všech bývalých jugoslavských republikách v Albánii a také pro Moldavsko. Jsem přesvědčen, že si musíme být vědomi, že pro Srbsko je ještě mnoho úkolů, včetně práv menšin, svoboda médií, netransparentnost financování politických stran, rovné zastoupení mužů a žen, korupce, a jsem přesvědčen, že v našich jednáních se všemi kandidátskými zeměmi musíme se držet jasně našich evropských priorit. Cíl stability v regionu je důležitý, ale nemůžeme mít naši podporu a musíme trvat na naplňování demokratických hodnot na Balkáně. Podporuji vřele tento proces evropského rozšíření v jihovýchodní Evropě, ale současně si myslím, musíme zajmout jasný politický postoj. Děkuji mnohokrát. Děkuji. Další řečník na jednu minutu, pan Ujazdovský. Paní převodničanc. Paní předsedající, já vám mnohokrát děkuji, děkuji eh, panu zpravodaji eh, za velice eh, slušnou zprávu a za optimistickou eh, zprávu. Eh, Srbsko eh, je opravdu dále na cestě k evropské integraci. Pro mě je to otázka našeho vztahu k evropské solidaritě. Já jsem byl velice rád, když do Evropské unie vstoupilo Slovinsko a také Chorvatsko. Myslím, že bychom také měli s dobrou vůli otevřít dveře Srbsku. To je otázka, ještě jednou říkám, evropské solidarity a Unie by měla v této otázce se vyjadřovat jednoznačně. Nemůžu uh, přejít mlčením to, co říkal tady britský kolega z Faražovy strany. Není tady žádná sféra, zóna nárazníková mezi Evropou a Ruskem. Jestli neotevřeme eh, Srbse, eh, dveře Srbsku, jestli s ním nebudeme v dobré vůli vyjednávat, eh, ocitne se Srbsko ve sféře Ruska. Znovu tady Farážová strana hovořila s hlasem Moskvy a my musíme hovořit hlasem jednotné evropské solidarity. Thank you. Our next speaker for one minute. Děkuji. Pán Jakovčič na jednu minutu je další. Vítám rozhodnutí srbské vlády pokračovat v oblasti evropské integrace. Je to věc, která konečně přispívá ke stabilitě na, bank- na Balkáně. Srbská úloha byla vždy důležitá na Balkáně a jejich eh, poslední vývoj, tedy vývoj vztahu Srbská a Albánie, je dobrým signálem a pokud Srbsko bude pokračovat na této cestě, musíme být připraveni Srbsko přijmout co nejdříve. Také bych chtěl zdůraznit potřebu dalších reform v Srbsku. Vše, co bylo naplánováno vládou. A chtěl bych ještě navrhnout, abychom zvážili potenciál Srbska v oblasti energetiky a abychom je zahrnuli do Junkrova plánu, protože energetické zdroje ze Srbska budou využity v jiných členských státech. Pan Plenkovič na minutu a Děkuji, paní místo předsedkyně. Vážený pane komisaři, pane McAllister, děkuji vám mnohokrát za dobrou zprávu o Srbsku. Je to dobrá motivace pro srbskou vládu, aby pokračovala na cestě k EU a jsem rád, že zpráva uvádí práva menšin, dodržování uzavřených dohod a také otázku eh, nezvěstných osob. Eh, paní Fajon zmínila univerzální jurisdik, zákon o univerzální jurisdikci pro Srbsko, což eh, podle, mého, podle mých informací hybridní jurisdikce je bezprecedentní v jiných zemích a pan Hán by měl tuto otázku dořešit. Je to problém, který vyvolává právní nejistotu pro občany EU, pro chorvatské občany a další občany. A je třeba pomoci Srbsku, aby skutečně opravdu reformovali svůj, svou justici. Máme tu dvě modré karty, příjmu, pouze jednu Zem k době naší rozpravy. E, přijímáte modrou kartu od paní Šujky? Pane Plenkoviči, zmínil jste zákon o univerzální jurisdikci v Srbsku. Můj, moje otázka pro vás je, eh, mohl byste vysvětlit to nedorozumění v parlamentu? A to se týká i paní Fajon. Můžete vysvětlit, jaký je skutečný rozdíl, aby kolegové konečně pochopili, co žádáme? My se nesnažíme nikterak eh, zbránit Srbsku, chceme jim pomoci. Děkuji mnohokrát, věřím, že v úplných dvou měsících, kdy jsme jednali o této zprávě, jsme příliš nepřispěli k, k vysvětlení a snad kolegové není vědí, čeho se to týká. Univerzální jurisdikce, která existuje jako institut, v řadě trestních eh, zákonů vůbec nesouvisí s lex speciály schváleném v tomto procesu eh, při stíhání eh, válečných zločinů v Srbsku. My nejsme proti beztrestnosti. Jsme proti beztrestnosti, ale chtěli bychom zamezit právní nejistotě pro občany Evropské unie, včetně chorvatských občanů, velkomarič, to je věc, která nemůže být tolerována. Chci vám připomenout, že je třeba odpovědět do 30 sekund a pokračuji se seznam řečníků. Na jednu minutu slovo má pan Sání. Děkuji mnohokrát. Prvně souhlasím s panem Plenkovičem. A pokud jde o tuto velmi pozitivní zprávu, která vypočítává všechny oblasti, kde srbská vláda učinila značný pokrok a také uvádí to, co by Srbsko mělo ještě učinit. Pane komisaři, chci upozornit na dvě věci. Kandidátské země musí před přistoupením uvést svou politiku do souladu s naší zahraniční a bezpečnostní politikou. Očekáváme, že Srbsko se tomu podrobí a také uplatní sankce vůči Rusku. Maďarsko je sousední zemí, jsme multietnickou zemí, Srbsko také, a politika sousedství a úcta k etnickým menšinám je věc, které je třeba věnovat pozornost. Děkuji mnohokrát. Dalším řečníkem na minutu je paní Manesku. Děkuji mnohokrát, paní předsedkyně. Já bych chtěla uvítat pokrok, který zaznamenalo Srbsko z hlediska stabilizační asociační dohody. A také vítám angažovanost srbské vlády z hlediska integračního procesu. Zároveň je nutné, aby legislativa byla důsledně eh, harmonizována na všech úrovních. Chtěla bych vás upozornit na legislativu, která se týká vzdělávání a přístupu k tisku a e, ke kultovním místům a zastoupení etnik, e, jak teritoriálně, tak v Národním parlamentu je důležité. Byla bych ráda, kdyby Srbsko přijalo konkrétní plán z hlediska národních menšin. v rámci kapitoly 24. Integrace Srbska přinese stabilitu a prosperitu pro Srby, ale také pro evropské občany. Je nutné mm, správně řešit otázku menšin. To upevní tento přístupový proces. Já bych chtěla poblahopřát eh, panu McAllisterovi a chtěla bych mu poděkovat za jeho vyvážený přístup. One minute, Mr. Landsbergis. Landsbergis, jednu minutu. Děkuji, eh, paní předsedající. Kdykoliv hovoříme o partnerských státech Evropské unie, tak eh, musíme zmínit, že eh, je třeba si vybrat mezi demokracií a autoritářským protiliberálním režimem. Je tady evropský systém založený na demokratických hodnotách a mezinárodním právu a ten druhý systém, který v současné době ruinuje, ničí evropský poválečný mírový řád. Myslím si, že si nelze vybrat více než jeden systém Srbsko pořád řeší, eh, na kterou eh, cestu se chce vydat. Eh, rozhodnutí nepodpořit Rusku je více než pragmatickou volbou, je to jednoznačným konstatováním. V současné době země, jako je Ukrajina, chtějí do EU více než země, které se Ehm, si myslí, že jsou na Prahu vstupu do EU. Proto eh, vyzývám eh, Srbsko, aby eh, se jednoznačně začalo vyjadřovat. Děkuji, pan Kovačev. Děkuji. Děkuji, paní předsedkyně. V konkrétní dejství politického vole za reformy. Srbsko před rokem Um, zahájilo svou cestu a teď musí eh, konečně eh, se začít vyjadřovat eh, konkrétně a neměla by se nechat ovlivňovat třetími zeměma. A proto, pane komisaři, musíme pomoci Srbsku. Ta země má silný rámec, pokud jde o práva menšin. Ovšem, v implementace není vždycky rovnoměrná. Ehm, maďarská menšina pořád má problémy eh, získávat eh, vzdělání v mateřštině. Je tam celá eh, řada záminek toho, proč nelze přeložit učebnice do bulharštiny. Proto vyzývám Srbsko, aby začalo se směřovat vlastní historii, aby otevřelo složky zvláštních tajných služeb a aby poskytlo eh, přístup k archivům eh, za dřívější republiky. Je také důležité, aby eh, hospodářská politika obsahovala nebo postihovala hospodářsky zaostalé pohraniční regiony, kde žijí řada menšinové skupiny. Děkuji, pan Teokarus. Děkuji, paní eh, předsedající. My samozřejmě vstupujeme vstup Srbska do Evropské unie a, a myslím, že podpoříme pana McAllistera za jeho skvělou zprávu a děkujeme mu. Srbsko eh, si vyžaduje větší podporu ze strany Evropské unie, zejména pokud jde o eh, vstup demokrat, eh, tedy podporu demokratických institucí a reform. Srbsko se chce dát tímto směrem dále. Jsou tady dvě další výhody. Za prvé, může to být stabilizující faktor na Balkáně. A další faktor je, že když už má tu zkušenost z minulosti, tak může být centrem pro průmyslový i zemědělský rozvoj v regionu. Pokud jde o kontakty s Ruskem, tak si nemyslím, že také eh, s přihlednutím k Turecku, že ani a také musíme přihlížet k evropské eh, vnější politice. A samozřejmě nic, tím, nic z toho nemá společného s tím, jestli je tam pravo eh, věrný nebo muslim. Srbsko je třeba vnímat jako určitý Most k Rusko, Srbsko eh, úžasně spolupracuje s eh, tribunálem pro válečné eh, zločiny a pokud jde o Kosovo, tak tohle je oblast, kterou opravdu musíme dobře pochopit. Kosovo je také velice důležité nábožensky. Děkuji, paní předsedající. Už jsme to hodně řekli o stávající eh, zprávě a řekli jsme, že je to velice vyvážená zpráva a jsem velice vděčný panu McAllisterovi eh, za toto. Hovoříme tady o eh, dobrých krocích srbské vlády a také o požadavcích. Má to také politický význam, protože musíme podpořit srbskou vládu na její cestě do rodiny evropských národů. Eh, je tady velký politický tlak, eh, který musíme eh, podpořit jako sousední země. Maďarsko má velký zájem na politiku v EU. Vnější politika EU, hospodářská politika a také sousedské vztahy se hodně zlepšily v posledních letech. Je zřejmé, že nás také zajímá podpora Maďarů v Srbsku té etnické menšiny a proto musíme zlepšovat práva menšin tam. Pro mě je to také velmi důležité, protože já pocházím z Vojvodiny a vím, že to je velice důležité pro budoucnost Maďarů tam. Vážení kolegové, eh, více než pět lidí eh, chce eh, slovo. Paní Morové, vy už jste hovořila. Vezmu jednu z každé frakce. Takže teď pan Bogovič za na minutu. tudi sam zelo pozdravljam poročilo gospoda mcallistra myslím da je zelo. Eh, já eh, vnímám velmi pozitivně tuto zprávu pana mcallistera je to velice vyvážená dobrá zpráva a eh, můžeme být na tomto základě optimisté. Tato zpráva ukazuje, že Srbsko se dalo správnou eh, cestou. Já pocházím ze Slovenska, to byla první země, která vlastně přistoupila do Evropské unie z bývalé Jugoslávie a jsem si vědom, jaké úsilí se požaduje na srbské vládě při této cestě. Jedná se o reformy eh, které byly tabu eh, vlastně docela nedávno. Je nutné zvláště bojovat proti korupci, proti organizované kriminalitě a je nutné ještě realizovat určitý pokrok. Srbsko potřebuje evropskou solidaritu, tak aby mohlo uplatnit všechny nezbytné podmínky pro přístup. Mr. Caputo. Caputo, jedna minuta. Grazie, presidente. La... Děkuji, paní předsedkyně. Srbsko prokázalo, že se dalo evropskou cestou a že se snažilo realizovat ekonomické a sociální reformy tak, aby se přiblížilo k Evropské unii. Vyjednávání přineslo pozitivní výsledky. Došlo k pokroku z hlediska normalizace vztahů s Kosovem. Je zde vstřícnější vztah a vláda Bělehradu má pozitivnější přístup k sousedním zemím. A to umožňuje také zlepšit regionální spolupráci a zajistit lepší vztahy k Evropskému unii. Srbsko je zásadně důležitou zemí na šachovnici v Balkánu a Evropská unie musí považovat Srbsko jako strategického partnera Teda proto by bylo dobré, aby Srbsko také přiblížilo svoji zahraniční bezpečnostní politiku evropské politice. Srbsko je tedy velmi důležité z hlediska mm, těchto integračních snah na Balkáně. Přeji si, aby Srbsko postupovalo velice odvážně a aby pokročilo vyjednávání s EU. Marias. Marias, já vítám vyjednávání mezi Srbskem a Evropskou unii, ale bylo by mi milejší, kdyby srbští občané měli možnost hlasovat v referendu o tomto přístupu. Řecko podporuje srbskou cestu do Evropské unie od roku 2010. Existuje dohoda o spolupráci právě proto, aby se urychlila tato přístupová jednání. Členské státy Evropské unie by neměly vytvářet překážky na této cestě Srbska do Evropy. A řecké orgány musí také bojovat proti organizované kriminalitě. Nehledě na politická kritéria můžeme vidět, že Srbsko z hlediska státno-právnosti a veřejné zprávy a ekonomické zprávy musí realizovat reformy. Thank you, chair. I decided to ask for... Rozhodla jsem se požádat o Catch the Eye, protože mám otázku pro pana Plenkoviče. Hovořili jsme o přestávce o vaší kritice a pozemnoci návrhu o univerzální jurisdikci a vy jste to teď vysvětloval, ale já jsem se pokusil o tom nalézt další informace a ten zákon, který chcete zrušit, už platí od roku 2003 a všichni komise a mezinárodní společenství to přijali. A byl to případ pana Velko Mariče v souladu s tímto zákonem, než byl odsouzen. Prokurátor poskytl veškerou podporu v tomto směru podle tohoto zákona. Takže skutečně tomu nerozumím. Proč to chcete odstranit a pokud tomu rozumím, tak je to univerzální jurisdikce. Děkuji mnohokrát, říká paní předsedající. Catch the eye na jednu minutu. Pane Plenkoviči, vy jste zareago- vy jste žádal o modrou kartu, chcete zareagovat, máte slovo na 30 sekund. Paní Lunáček, vidím, že jste byla částečně informovaná o tomto tématu. Navrhuji, abychom měli drobnou konverzaci, která bude delší než 30 vteřin. A chci vám jenom říci, že způsob, to, že to bylo schváleno v roce 2003, neznamená, že to bylo uplatněno a bylo to uplatněno až v roce 2010 a Chorvatsko schválilo zákon, který činí veškeré právní akty neplatné do roku 2001 podle tohoto zákonu, takže vaše částečné informace jsou skutečně velmi jednostrané a dílčí a chci to s vámi probrat zítra. Takže další na zadě je pan Castaldo. Děkuji, paní předsedkyně. Co se týče eh, Srbska, eh, tak eh, musíme konstatovat, že konečně se Srbsko dalo touto dlouhou cestou přístupu do mm, EU. Zpráva pana Mekalistera je velice vyvážená, mnozí to již uvedli přede mnou. A charakterizuje duch, s kterým všichni souhlasíme. Je pravda, že tady je ještě mnoho osob, které nesou zranění z minulosti. Například 12 000 osob nevědí, co se stalo s jejich eh, příbuznými a proto je nutné, aby Srbsko zlepšilo své vztahy se sousedy. Před několika měsíci ehm, zde Srbsko dokonce předsedalo OBSE, to umožnilo tomuto státu, aby byl jakýmsi pojítkem mezi EU a Ruskem v souvislosti s historickými ehm, pouty, které tady existovaly. Doufám, že se podaří zajistit diplomatické jednání a že utišíme zbraně, které jsou slyšet. Děkuji, eh, paní předsedkyně. Eh, vážená paní státní tajemnice, eh, paní ministrině, dámy a pánové. Děkuji vám za tuto skvělou debatu. Ukazuje, i jak velkou důležitost Unie přikládá a důvěryhodnosti procesu rozšiřování, která je důležitá pro udržení podpory veřejnosti procesu rozšíření, zejména v Srbsku i v celém regionu je eh, zjevné, eh, že eh, také vyzdvihujete spolupráci Srbska v vyšetřování válečných zločinů a je důležité dívat se směrem vpřed v duchu regionální spolupráce a usmíření. Přijímám tuto příležitost k tomu, abych zdůraznil, jak důležité je řešit válečné zločiny podle mezinárodních standardů a že toto je důležitou součástí vyjednávání. Eh, týká se to eh, konkrétních doporučení v screeningové zprávě v kapitole 23, která se týká eh, soudnictví a základních práv. Zdůrazňuje se tam potřeba efektivního řešení válečných zločinů, rovného zacházení s podezřelými, přiměřenosti trestu a ochraně obětí. Všechny tyhle věci se budou eh, řešit v eh, té justiční části akčního plánu, eh, která je potřeba k otevření kapitoly 23. Komise je připravena sledovat naplňování tohoto akčního plánu a jeho přispění k mm, nebo o přispění opatření, která přijímá Srbsko k naplňování tohoto plánu. Ještě jednou vám děkuji za velice zajímavou rozpravu a také děkuji za panu Elistrovi a jeho kolegům eh, za tuto velice vyváženou zprávu. Thank you, Commissioner Hanna. Give... Děkuji, eh, pane komisaři Háne. A teď dostává paní eh, Kalnina Lukaševica. Vážený pane, vážená paní předsedající, pane komisaři, dámy a pánové, závěrem bych vyjádřila Vděk eh, za skvělou eh, práci eh, zpravodaj Evropského parlamentu pro Srbsko Davidu McAllisterovi. Dnešní debata byla velice plodná a užitečná. Domníváme se, že Srbsko má před svou jasnou cestu, po které se může dát v procesu přistoupení. První kapitoly, které zatím otevřeny a mm, Srbsko musí ukázat jasné odhodlání v pokroku v vyjednávat, při vyjednávání. Rada souhlasí, že to první kapitola by měla být otevřeno brzy. V tomto procesu jsme vedení zásadami vyjednávacího procesu, kde se konstatuje, že dosažení během vyjednávání Eh, se bude dál, tedy se bude řídit, pokrok vyjednávání se bude řídit eh, pokrokem eh, Srbska na cestě k hospodářskému a sociálnímu zbližování, konvergenci a také normalizace vztahu s Kosovem jsou mimořádně důležité v této fázi vyjednávání. V tomto ohledu, dámy a pánové, vítáme dialog na vysoké úrovni a jeho obnovení tedy 9. Eh, února. A pozvuzujeme obě strany, aby použili mm, eh, ten, eh, tu, ten, tuto chvíli, aby využili a dosáhli dohody. Budeme věnovat konkrétní pozornost sledování pokraku ve všech konkrétních otázkách které jsou obsaženy v našich závěrech a ve společných stanoviscích EU ještě před dalšími eh, kroky ve vyjednávacím procesu. V tomto ohledu eh, vítám eh, odhodlání Evropského parlamentu podpořit Srbsko v procesování zbytných reform. Ještě jednou vám děkuji za debatu a děkuji panu zpravodaji za zpracování této průběžné zprávy. Děkuji paní státní tajemnice, děkujeme řečníkům a panu McAllisterovi za pochopení a za seznam řečníků. Máme tu usnesení z, z zahraničního výboru. Na, bude se hlasovat o tomto tématu zítra.